Ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, usaďte se, prosím. Děkuji vám. Dobrý den. Ráda bych zahájila toto mimořádné zasedání. Jediným bodem na pořadu jednání, jediným obsahovým bodem je První posouzení návrhu zprávy o výroční zprávě o implementaci společné obrané a bezpečnostní politiky. Ale ještě předtím chci připomenout, že zasedání výboru SEDE se jako obvykle vysílá na internetu. A co se tlumočení týče, prioritu dostávají jazyky plnohodnotných členů v podvýboru, ale vzhledem k eh, mimořádnému postupu na dnešním zasedání je mi líto, že nemáme tlumočení do českého jazyka a chorvatského jazyka. Omlouvám se, máme. Nastala změna. Omlouvám se, mám za sebou dlouhou cestu, právě jsem přijela a nestačila jsem se podívat na změny. Mnohokrát děkuji. Děkujeme tlumočníkům a sekretariátu za to, že tlumočení zajistil. Ráda bych oznámila, že v pondělí 1. října ve Štrasburku večer 7 hodin. Máme rozšířené zasedání Byra, musíme posoudit zbývající slyšení a další aktivity a také další body na pořadu jednání pod výboru do konce tohoto legislativního období. Ráda bych požádala koordinátory, aby se dostavili. A myslím, že žádné další naléhavé záležitosti, které by měla oznámit, tady nemáme. A proto bez dalšího předám slovo našemu zpravodaji, panu Jonovi Merceovi Pasku. Ještě to oznámím po jeho prezentaci, ale lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla prodloužena. A nyní je to 16. říjen v poledne, takže do 16. v poledne prosím předložte pozměňovací návrhy. Pane Pasku, máte slovo. Já se omlouvám. Ráda bych vřele přivítala členy kurzu na vysoké úrovni pro SBOP, kteří se účastní zasedání tady v Bruselu. A bezprostředně po tomto mimořádném zasedání máme schůzku s nimi. Ja? Uh, Mr. Van Orden, would you... Pane Van Ordene, chcete něco říct? Dobře, takže nyní skutečně pan Pasku, máte slovo. Traducere în română? Do we have? Then I'll speak in English. V tom případě budu mluvit anglicky would be. no, no. <laughs> All right, I will speak in English. Dobře, budu mluvit anglicky. této zprávě je několik, ani ne tak kapitol, jako částí. První se dotýká strategického prostředí Unie, které se zhoršuje. Všichni známe tu litany hrozeb a rizik a výzeb. Ale podle mě v poslední době čelíme mnohem zásadnější výzvě. Ta výzva se dotýká pravidel mezinárodního systému. Spochybňuje se princip svobodného obchodu, volného obchodu. A proto chci upozornit na to, že volný obchod je zakotven v DNA Evropské unie. Evropská unie vznikla jako společný trh. Volný obchod stále na počátku Evropské unie. A nyní si to spochybně ve národním systému. Evropská unie tedy čelí této systémové výzvě, navíc ke všem těm ostatním věcem, jako jsou mezistátní konflikty, které jsme zatím zmiňovali, přírodní katastrofy, terorismus, hybridní útoky, selhání státu a tak dále. Chtěl jsem říct, že to je hlavní věc, která přispívá k vyhodnocení eh, strategického prostředí. Dále tady máme SPOP, cesta vpřed a předpoklad je takový, že odpovídající investice do bezpečnosti a obrany jsou opravdu prioritní záležitostí pro všechny členské státy za daných okolností. Odpovídá to globální strategii EU. Pak tady máme odstavec 8, ten je důležitý, protože už teď je několik opatření, správních administrativních opatření na úrovni komise – Máme například vyhrazenou položku pro obranu v návrhu komise na víceletý finanční rámec. A vzniká také rozpočtová položka, ze které se budou financovat projekty v oblasti Evropského obraného fondu a vojenské mobility. Prozatím byla bezpečnost a obrana víceméně rozprostřena mezi jednotlivá ředitelství, ale teď už máme jednu samostatnou položku. A já myslím, že logickým důsledkem by mělo být to, že bychom také měli očekávat centralizovanou zprávu pro bezpečnost a obranu na úrovni komise. Další věc, kterou jsem tady začlenil, je to, že je potřeba vyhnout se politizaci projektů, které tady máme. Už v tomto ohledu máme něco v EDF, a já bych řekl, že když si propojíte projekty, peníze na projekty a vyhodnocení stavu demokracie v jedné či druhé zemi, to je jedna věc a já myslím, že jistě víte, že úsudky by někdy mohly být subjektivní. A za druhé, myslím, že asi víte, že bezpečnost je neviditelná. Bezpečnost není slabší nebo silnější podle toho, jak my vnímáme, jaký je právní řád v jedné či druhé zemi. Všichni víme, jak se lidé s těmi věcmi zahrávají. Příští týden ve Štrasburku uvidíte dobrý příklad takového v úzovkách obchodu. Takže pokud chceme skutečně přispět k posílení naší bezpečnosti a obrany, Měli bychom se vyhnout politizaci. Opět eh, tady mám tu myšlenku Bílé knihy, k tomu už nemusím víc říkat. Toto je věc, kterou tento parlament neustále žádá. Od těch, kteří mají na starosti rozhodování v tomto ohledu. Další kapitola se týká kapacita schopností pro bezpečnost a obranu Unie, nesmíme zapomínat, že všechno, co dělá nějaká evropská země nebo EU z hlediska obrany a obhajoby, posiluje také NATO, pokud je ta země členem NATO. I když není členem NATO, stejně to posiluje, abych tak řekl, společnou bezpečnost a obranu v Evropě. A já proto žádám další snahy v tomto ohledu. A je tady odstavec, má číslo 15. Já bych řekl, že to je takový námil k zamyšlení. Měli bychom využít toho, co už máme, měli bychom se pokoušet lépe využít to, co už máme. A musíme se zamyslet nad tím, jestli nedokážeme dál rozvinout to, co už máme teď. Pak se tady věnuju Evropskému obranému fondu, to souvisí s rozvojem dalších kapacit a s plány na další kapacity a také s koordinací každoročního přehodnocení bezpečnosti, KAP. Máme tady jeden konkrétní odstavec číslo 21, který se týká EDA. To je mezistátní záležitost, ale nesmíme také zapomínat, že od svého vzniku už má spoustu skuteč- zkušeností a mají expertízu, nezbytnou expertízu k tomu, aby dokázali podstatným způsobem přispět ke snahám o větší spolupráci, a také posílení spolupráce mezi státy. Samozřejmě nelze nezmínit mise CSDP a operace. Tady je zmiňujeme. Je to takový obrázek toho, jak na tom jsme v tomto ohledu. A v další kapitoli se věnujeme vztahu mezi EU a NATO. Spolupráce mezi EU a NATO by se měla zájem doplňovat a měli bychom respektovat specifika e, druhé strany s přihlednutím k tomu, na čem už jsme se dohodli v předchozí zprávě která se týkala vztahu mezi EU a NATO. Vyjadřujeme podporu pro prohlášení z Bruselu, pro snahy, již cílem je vojenská mobilita a samozřejmě PESCO musí také doplňovat NATO. Jedna taková novinka jsou partnerství pro SBOP, protože nevždy jde o členy stejné organizace spojence a tak dále. Jedná se často také o země, které mají stejné zájmy jako my, stejné hodnoty jako my, ale nejsou to pouze země, ale také instituce. Jsou tam tedy dva odstavce, které se věnují této věci. Spolupráci s partnery. A na závěr tam mám parlamentní dimenzi. Všichni víme, že čím víc společných peněz by se dalo na obranu a bezpečnost, tím větší kontrolu bude potřebovat Evropský parlament. A já myslím, že je nevyhnutelné. A proto opakuji, že logickým důsledkem by bylo řádně se zamyslet ještě jednou nad tím, jak z tohoto podvýboru udělat plnohodnotný výbor, a s tím to uzavírám. Děkuji, pane Pasku. Pan Danža je stínovým zpravodajem za ALS. Není tady. Nemohl přijít. Nemohl přijet do Bruselu. A já jsem vyrozuměla, že pan Michal Gálet bude mluvit za něj. Děkuji za slovo. Pan Danžel se omlouvá, že tady není a děkuje zpravodaji za dobrou práci. Ta zpráva jde dobrým směrem a vítá všechny iniciativy, které mají posílit bezpečnostní obranou politiku EU a rozvoj mm, odpovídajících vojenských kapacit. Pan Delšan říká, že eh, předloží pozměňovací návrhy, které by to potvrdily. Pokud jste to již neřekli, tak bych dodal, že váš odkaz na hm, plně, e, plnohodnotný výbor e, plně sdílím a že i v komisi hm, je e, DG, zřizují DG Defense nebo něco podobného. Na toto je hm, teď mnohem více peněz a to by se mělo odložit jak administrativně v komisi, tak zde v parlamentu. Celkově tedy plná podpora. Děkuji vám. E, za EKR pan Jeffrey Van Orden, stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Ano, jako obvykle, je to dobře promyšlená zpráva, ehm, když většina, většinou z toho tedy nesouhlasím, ale musím říct si, že ten, je to, ty, to, co vyjadřujete ve svém úvodu, se, odráží, se neúplně odráží obsahu, kde mluvíte o, kde prezentuje klasické mantry, ale mm, toto je právě příležitost, kdybychom věci měli říkat jak tak, jak skutečně jsou a nemluvit o jakémsi imaginativním světě, imaginárním světě. Nejsem si jist, eh, zda evropské strategické prostředí je například jiné než NATO. Slyšíme hodně o, o Africe, víme, že to je takový francouzský sen, že se vrátí do Afriky a všechno to. A Evropská unie Eh, mm, tedy toto vnímá, ale přitom um, část jiných zemí je mnohem větší než EU, třeba USA. Běžný rok, tam mm, vedou nějakých 68 operací, 11 velkých cvičení, 595 ehm, aktivit vojenské spolupráce ehm, a další akce. Takže je tam velká angažovanost USA v Africe. Není to tedy jenom evropská odpovědnost, což si někteří myslí. Jsou tam i jiné státy, Čína samozřejmě, Indie. Ty se všechny velice, jsou velice aktivní v Africe. Takže myslím, že tady je problém s tím strategickým prostředím. Mluvíte o NATO, tedy pokud mohu říct, tak já si nemyslím, že ten důraz je úplně v pořádku. Nikdo e, při zdravém rozumu by si nemohl představit, že Evropská unie bude bránit Evropu teď nebo v budoucnu. Spoléhá na USA přes NATO, a rozvinuté modernizované ozbrojené síly v členských zemích. To je, to tedy potřebujeme v Evropě a to bude kredibilním odstrašujícím faktorem. Nezmiňujete Brexit. Vím, že um, lidé jak si, um, mm, nechtějí mluvit jenom o Brexitu, ale uh, když jako Brit musím říci, že pro nás je to důležité. My jsme řekli, ano, my chceme uh, silné vztahy s EU, co se týče bezpečnosti a obrany. Vzhledem k tomu, že Británie je největší vojenským přispěvatelem, co se týče kapacit a globálního dosahu, To je jeden aspekt, ale tento vojenský aspekt ztratíme. Mm, pokud nebudeme opatrní, druhý aspekt je rozpočtový. Máme tady mm, ty představy o mm, všech těch nových penězích, ale mějte na paměti, že Velká Británie je druhým největším čistým přispěvatelem do rozpočtu EU. Hmm, ne si myslí, že Němci budou eh, do nekonečna dělat bailouty, ale daňové poplatníky v Německu to přesto nebaví, takže tady potřebujeme trošičku do toho vnést trochu reality. Já nechápu tu strategickou autonomii EU, to je další fran- francouzský nápad. A co to znamená? To znamená nikoli USA. To tedy o tom to je. Není to definováno. Vy to zmiňujete. No, vy to ale zmiňujete. No, ale není to tam definováno, nikdo neví, co to přesně je. Je to nebezpečná koncepce. Mě tedy znepokojuje to duplicita těch struktur, e, to, to, vlastně to odvádění, odčerpávání úsilí na celý ten projekt CSTP, e, když potřebujeme místo toho oživení NATO vůči hrozbám, kterým všichni čelíme. A já eh, vždy říkal, že žádná z těchto misí EU vlastně neobstojí pod kontrolou. Stačí se podívat na zprávy účetního dvora EU, jejich zprávy k těm misím, kde říkají, že to prostě sice vypadá skvěle, jak si na, jako prezentaci, ten velký počet misí, ale ta realita, jak všichni víme, je úplně jiná. Myslím, že jste tady mm, vlastně mm, prošvihli příležitost být většími realisty v, mm, tom, jak se stojíme. Děkuji. Uh, Děkuji. That uh, for ALDE. Já uh, omlouvám se. Chápu, že tedy za ALDE pan Jozorados, ten tady není. Paní Lezing taky není. Proto žádám paní Bodil Valero, aby se vzala slovo. Stínová zpravodajka za zelené svenska, så ni får sätta på era lurar. Eh, takže si nasaďte sluchátka. Já chci poděkovat panu Pasku za tuto vynikající zprávu. Ne ve se všem tedy souhlasím, což mm, ani v tomto případě. Eh, z diskusí mm, s, mm, ostatní, s ostatními stínovými zpravodaji jsem eh, se s tím blíže seznámila. A teď, co je tedy pozitivní na této zprávě? Jde o to, že nemáme alternativu, co se týče spolupráce, pokud chceme bezpečnost. Potřebujeme strukturální změny v eh, evropské obraně ta část, která se zabývá tou mírovou, mírovou facilitou bod 12, ale nejde jenom o mír samotný, tedy, ale jde o oblasti um, také chování míru. Mělo by se změnit ty pojmy tam. Bod 15, tam by mělo jít ještě dál. Ehm, máme tady stále, že tady potřebujeme stále mezinárodní jednotky, takže tady, to se tady stále zdůrazňuje. A pak je tam celá řada negativního. Jedno z nejdůležitějších bodů, to jsou ty prostředky z EU které by měly jít na obranu, na infrastrukturu. To mně nepřijde eh, úplně v pořádku. Měli bychom se řídit vlastními pravidly, takže není možné, abychom mm, dávali evropské peníze na všechno to, co by si pan Pasku přál tady realiz, implementovat. Ehm, vojenská mobilita, to je problém. Hmm. Protože vojenská infrastruktura, tam jde spíše o e, zohlednění teritoriální obrany NATO a další. To není úkol EU. My jsme neměli společnou obranu v EU. Pak se dostávám e, k bodu 18 a tady si myslím, že bychom měli zopakovat to, co jsme měli v minulosti ty autonomní eh, smrtonosné zbraně, ty by neměly být ve fondech, které jsou k dispozici. A také jsme toho názoru, že Evropská obraná agentura a Evropský obraný fond by byl nějaký biankošek, nevíme, co s tím je spojeno Mm, ne, tedy nesouhlasím. Máme asi 15 let na to, abychom to zlepšili. Doposud se to nestalo, je to úkolem komise se o to postarat, aby členské státy spolupracovaly efektivně, abychom se vyhnuli eh, dvojím, tedy mm, duplicitám. Jde o to, že mm, se tady jedná v té zprávě vojenské záležitosti, ale když se podíváme obecně na eh, to, tak tam jsou i civilní eh, akce. Jen, jenom šest vojenských. Měli bychom se více zaměřit na ty civilní akce. Děkuji. Thank you, Mr. Ar- Děkuji a prosím pana Arnelice, chcete se ujmout slova? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval za první nástěn znění a oproti kolegovi který hovořil o evropské autonomii, tak pro mě je to velice důležitá věc. Já vám dám příklad, proč musí být evropská autonomie naopak budována. Jde o takzvaný pooling and sharing, kdy naše obrané možnosti a kapacity mají být sloučeny do společných kapacit, ale krom toho je důležitá je autonomie. A to zvláště v oblasti kybernetické bezpečnosti. To je celá struktura a nejde jenom o vojenskou oblast, ale i o obchodní oblast. Jsou někdy malé omezené infrastruktury, které si budují vlastní zázemí. Já si myslím, že právě proto je to velmi důležité z hlediska evropské autonomie. Já si myslím, že toto bychom mohli doplnit do zprávy. Kybernetická bezpečnost. To je důležité téma, které je potřeba podtrhnout mohlo by to být takový první nástěn toho, kam by se dané téma mělo dále u, ubírat. Je to středobod evropské obrany a bezpečnostní situace. A vzhledem k tomu pooling and sharing, to si myslím, že je velice důležitý koncept. Ale jak zaznělo, je třeba, aby celá věc byla podrobována podle parlamentnímu přeskumu. A proto vystoupila i paní Valejro k této věci a hovořila o tom, jaké na to byly výdaje. V německém parlamentu se ohledně tohoto hodně debatovalo. Bylo řečeno, že německá vláda se o to až tolik nezajímá, že jsou zde projekty, ale není to odsouhlaseno blokově, kde by rozpočet byl dán k dispozici. A tak je třeba, aby e, se do toho více vložily členské státy. Je třeba, aby to bylo více podrobeno parlamentnímu přeskumu. A já bych vás rád podpořil v tom, že je třeba se znovu zamyslet, a to bychom měli zde učinit na podvýboru, protože teprve potom budeme mít více síly, více možností jako parlament vystoupit a vložit se do věci. Členské státy by měly dát parlamentu větší možnost rozhodovat. To by mělo proběhnout a měla by to být naše další cesta, další směřování. I vzhledem k pozměňovacím návrhům. A poslední připomínka pro mě je velmi důležitá, to, na co jste upozorňoval, Brexit. I to by zde mělo být formulováno. Nevíme, jak bude situace vypadat. Myslím si, že je třeba toto téma alespoň trochu rozvenout. Třeba ne úplně hloubkově, ale je třeba si udělat jasno, zvážit alespoň nějakou předvídatelnou budoucnost. Je na vás, abyste zvážili, do jaké hloubky, ale Evropská autonomie je samozřejmě téma, které je utvářeno částečně i zpracováním otázky eh, Brexitu. Pan Brexit, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl ještě upozornit na dva body, které jsou pro mě velmi významné. Tato zpráva je skutečně velmi kvalitní, jak říkám, je i velmi důležitá a je to zároveň i důkaz o tom, že došlo k jisté změně politiky, pokud jde o obranu a bezpečnost. V tomto dokumentu se opět poukazuje na jednotlivé tématické okruhy bezpečnosti a obrany. Celá věc je zasazena do kontextu a je středobodem zájmu, což je obecně přijímáno. A já musím říct, že nejsem příznivcem skeptických hlasů, které říkají, že autonomie v Evropské unii v určité oblasti znamená nutně oslabení spolupráce v rámci NATO. S tím nesouhlasím. A myslím, že v tomto dokumentu jsme několikrát poukázali na to, že spolupráce s NATO je i nadále zásadně důležitá a je to něco, co Spojené státy předpokládají a očekávají od Evropské unie. A naše vztahy jsou takové, že by se měly jednotlivé prvky této spolupráce jenom posilovat. Což znamená, že té spolupráce bude nadále zakomponována i určitá míra autonomie. A nyní bych chtěl poukázat na několik otázek, eh, o kterých hovořil zpravodaj. Nejprve pokud jde o ty vojenské kapacity, pak pokud jde o vybudování jakési monitorování či bílé knihy. Díky takovému monitorování a sledování budeme lépe seznámeni s tím, jaká je naše situace, jak rychle jsou eh, naše jednotky, naše zázemí schopno reagovat na příslušné problémy či zjištěné nedostatky. A zároveň bychom měli záběr z podvýboru trochu rozšířit, abychom zajistili, že obraná politika je klíčovým tématem. Měli bychom trochu pozměnit status eh, podvýboru, se domnívám. A když se podíváte na Brexit a podíváte se na veřejné mínění, došlo k určité změně názoru veřejnosti ve Spojeném království. Já si myslím, že obraná politika bude, řekl bych, chráněna od, od eh, případného poničení vztahu po odchodu Spojeného království. To znamená, že zde bude existovat určitá síť, civilní i vojenská bezpečnostní síť a tam si myslím, že se nic nezmění, pokud jde o ty nejdůležitější aspekty. Prosím, pana Štětinu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Budu mluvit česky, jen si sluchátka, prosím pěkně. Eh, pane Pasku, Děkuji za tu zprávu. Pochopil jsem všechno, ale přeci jenom mi něco schází v tom odstavci EU-NATO relationship. My tady v našem eh, podvýboru pro obranu a bezpečnost často máme představitele eh, eh, NATO a padla tady několikrát, už několikrát otázka bezpečnostních rizik které hrozí nám a Evropské unii a zemím Evropské unie. Jestli by nestálo za to i zde o těch bezpečnostních rizicích mluvit, mám na mysli třeba bezpečnostní rizika, které přináší eh, Ruská federace. Eh, mám na mysli zejména to, že není stále vyřešena otázka toho, jak bude uplatňován článek 5 Eh, zakládací listiny NATO, který mluví, že jedna země je povinna pomoci té druhé eh, členské zemi NATO, eh, bude-li napadena. Ale nikdo nevyřešil, jestli bude třeba některá z baltských zemí napadena stejně jako byl napaden Kryp těmi vojáky bez distinkcí, kterým se říká zelení mužici. A tady je otázka, pane Pasku, jestli by tady neměla tu velikou diplomatickou roli a ten nátlak na to, na to aby se jasně vyjádřilo, udělat právě e, Evropská unie. To je moje otázka. By si by mohla Evropská unie prostě tuto iniciativu nějaký vyzvednout? Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Já bych také ráda zas, zastoupila do tohoto hovoru, do tohoto tématu jako předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Pasku za zprávu. Myslím si, že stávající znění představuje velice dobrý podklad pro další debatu a já doufám, že koordinátoři se shodnou na konečném znění zprávy. A nyní bych ráda ještě upozornila na dvě věci. Nejprve bych chtěla hovořit o strategické autonomii. I já musím říct, že se zdráhám, pokud jde o tuto otázku. Trochu váhám, protože musíme jasně nadefinovat oblasti, kde je strategická autonomie realizovatelná a vzájemně výhodná. A pak musíme nadefinovat ty, kde by strategická autonomie byla nebezpečná. Já souhlasím s Jeffrem Van Ordenem, že přítomnost NATO a zvláště přítomnost Američanů, pokud jde o bezpečnost, je naprosto významným předpokladem. A v tuto chvíli je tomu tak. Doufáme, že v budoucnu, až se více zasadíme o bezpečnost, o společnou bezpečnost, tak potom budeme případně schopni se zasadit sami o svoji obrany schopnost. Ale v tuto chvíli bych tedy váhala přiklonit se k takovému stanovisku. Pokud jde o takovou tu modernizaci a řekla bych tomu upgrade. Omluvte mě, že e, hovořím takto zpříma, je to proto, že jsem stávala ve tři hodiny ráno, abych dorazila včas do Bruselu, proto nejsem v nejlepší formě. Doufám však, že to zvládnu až do večera. Každopádně toto téma má svá pro i proti, alespoň já to tak vidím. Pokud jde o otázku bezpečnosti, tak zde je významný prvek zahraniční politiky. A já se zkrátka domnívám, že nejsme schopni vyhodnocovat bezpečnost a obranu, aniž bychom vzali v potaz, a to takže hloubkově, analýzu hrozeb a vnějších vazeb. A zde mám na mysli i ta proti. Stávající vazba na výbor pro zahraniční věci nám umožňuje vypravit se na východ Ukrajiny, a My jsme byli prvním orgánem Evropského parlamentu, který se tam vypravil a to tak, že i nedávno do Mariupolu jsme jeli a chtěli jsme si na vlastní oči vyhodnotit bezpečnostní situaci v oblasti. Naše stávající činnost tedy nespočívá pouze v dohledu nad působením misí CDSP. My se naopak snažíme o vyhodnocování globální hroze, pakliže se vyskytnou, jakmile se vyskytnou. A já se domnívám, že to je velmi pozitivní aspekt. Pokud bychom povýšili tento výbor, nebo podvýbor na výbor, tak eh, bychom potom dosáhli širších eh, šir, širšího mandátu pro CDSP. Tam by i vstupovala rada, všechny členské státy a nešlo by jen o pravidla Evropského parlamentu, ale i o spolupráci s DG. Samozřejmě, že by to znamenalo, že by společenství více vstupovalo do těchto oblastí. A ta otázka zní, jestli si to přejeme, či nikoli. Je zde někdo z vnější služby? Není. Původně jsem měla informace, že někdo dorazí za Evropskou službu pro vnější činnost, ale není tomu tak. Takže dám slovo panu Paskou. Mnohokrát děkuji a mnohokrát děkuji za návrhy. Zřejmě víte, že bylo nevyhnutelné, že jsme nemohli reagovat hned v první verzi úplně na všechno. A účelem dnešní diskuze je objevit oblasti, které by se podle mne daly posílit, rozšířit, které by mohly být podrobnější Takže já myslím, že z tohoto pohledu Jeffrey van Orden má pravdu. Možná nemáme moc představu o tom, jak se budou vyvíjet vztahy mezi Británií a EU v oblasti obrany v budoucnu. Nemáme zatím konečnou dohodu, nevíme, jak to dopadne a tak dále. Ale já myslím, že bychom se mohli stanovit několik principů. Brexit se zmiňuje pouze v jednom odstavci a ten se dotýká vztahu mezi EU a NATO. Dalo by se říct, že v zásadě musíme věnovat řádnou pozornost všem specifickým situacím, které se vyskytují, musíme z nich také vycházet musíme si zachovat, i když to slova asi nebudeme používat, ale musíme počítat s tím, že tyto vztahy budou pokračovat. Takže ano, máte pravdu. Možná, pokud jde o Afriku a speciální operace tam, dalo by se to zmínit, ale viděli jste, že německá kancelářka navštívila Afriku. Všichni jezdí do Afriky, protože Afrika bude působit spoustu problémů. Není to nutné nějak zvlášť rozvádět. V každém případě Afrika hraje specifickou roli, je ve specifické situaci a to bychom ve zprávě měli zdůraznit, že bychom měli věnovat řádnou pozornost Africe, zejména Africe. Pak by řekl, ano, říkáte, že USA toho dělají víc. USA toho dělají víc ve všem. Takže když to budeme brát takto, tak bychom mohli říct, ať to všechno udělají Spojené státy. Proč se do toho vůbec motat? I když já chápu, jak to myslíte, ale já jsem to dotáhl tak daleko, jak to šlo. Problém je ten, že někdy nás třeba překvapí, že USA neudělají nic. A co pak? Něco se udělat musí. A s tím se dostávám ke strategické autonomii. Nechci to sem dávat, nechci to rozvádět, protože tím bychom otevřeli úplně novou diskuzi. Co je to strategická autonomie? Každý to chápe jinak. Nechci to. Chci se vyhnout této diskuzi. Ale v zásadě musíme třeba zohlednit, že Evropská unie odpovídá za interní bezpečnost. Hodně toho v tomto ohledu udělala. Vezměte si třeba hranice nebo jiné věci. Já vím, že to vidíte pesimisticky, ale realita je taková, jaká je. Takže pokud třeba řekneme, že EU zvyšuje svou odpovědnost za vnitřní bezpečnost a vnitřní a vnější bezpečnost se prolínají, okamžitě vzniká jedna dimenze toho, že potřebujeme strategickou autonomii. Ta další je samozřejmě jakýsi hedging, Protože článek 5, a pan Zorevský to zmínil, ne, pan Štětina to zmínil. Já myslím, že víte, že to není to správné místo, na kterém bychom měli hovořit o článku 5. Pokud SBOP budeme mluvit o tom, jak by se měl uplatňovat článek 5, myslím, že se dostáváme do oblasti, kterou úplně nezvládáme. To není naše parketa. Ale souhlasím, že k důvodům, proč potřebujeme ten hedge, patří to, že už si nejsme jistí, nakolik účinná bude aktivace článku 5. Viděli jste celou tu diskuzi. Kdo platí, dostane článek 5, kdo neplatí, nedostane nic kdo je víc kvalifikovaný, kdo je méně kvalifikovaný. To jsou veřejná prohlášení. Nemůžeme říct, tohle nezohledňujte, zohledníme něco jiného. Všechno jsou to věci, které jsou ve veřejné doméně a musíme na to nějak reagovat. Takže já myslím, že článek 5, nevím, Pak máme 42,7, to je věc, kterou pokrývají další zprávy. Takže já myslím, že víte, že Afrika, Brexit, Británie obecně, to je potřeba posílit. Jistě předložíte pozměňovací návrhy. My se také domníváme, že snad nějaké návrhy předložíme a pak dospějeme k nejlepšímu výsledku na základě kompromisu. Civilisté, ano, Té civilní dimenze jsem se vůbec nedotkl a možná bychom měli zmínit, že by to měla být priorita. Alespoň zmínit. Souhlasím s vámi. Kybernetika. Ano, kybernetiky jako takové jsme se nedotkli, protože je řada dalších věcí, takže když si vezmete pouze kybernetiku, budeme říkat, že je to důležitější než ty ostatní věci. A proto já tam mám jenom zmínku o těch hrozbách a nerozvádím to nějak konkrétně. Um, kybernetika jistě významná je, může to zasáhnout úplně do všeho, co může dělat stát z hlediska obrany a je to něco specifického. Delineace, rozlišování mezi odpovědností národních parlamentů a Evropského parlamentu. Víte, samozřejmě, tady mají prioritu národní parlamenty. Problém je v tom, že my máme na starosti způsob vynakládání evropských prostředků. A proto říkám, že čím víc peněz tam dáme, tím větší dohled bude nutný. Paní Valera, já neříkám, že Evropská komise by měla dělat to či ono. Ona ty věci dělá. Příští víceletý rámec už teď představuje miliardy. Takže já jenom vycházím ze skutečností a snažím se je posoudit tak, jak jsou. Není to můj návrh. EDP, nic takového. Takže já myslím, že z tohoto pohledu jsem to chtěla aspoň zmínit. Paní Fotiga, ano. Já bych řekl, že situace je teď taková, že peníze nebo žádosti o další rozprostření těch peněz za každou věc odpovídá nějaké ředitelství. To je klasický model EU. Každý se chce nějak zachytit. A to není efektivní z hlediska zprávy. Takže pokud bychom se do toho pustili, logické důsledky by byly další integrace zprávy na úrovni komise. Já nechci a nechtěl jsem na to moc tlačit. Protože nakonec rozhodnou státy. Ale současně já myslím, že toto je logický důsledek pro náš podvýbor – abychom usilovali o statut plnohodnotného výboru. Takže to jde ruku v ruce. Pokud se stane něco v jedné oblasti, určitě se urychlí i jinde. Já neříkám, že bychom měli tlačit na něco tady, aby se něco stalo tam. Nic takového dělat nebudeme, jak se navrhovalo. Proto jsem to nezmínil. Ale celkově vám mnohokrát děkuji. Máme lhutu pro pozměňovací návrhy Pokuste se prosím předložit konstruktivní návrhy. Já si je rád eh, vyslechnu. A takovéto pozměňovací návrhy opravdu nepřijmu. To se prostě hodí do koše. Už jsem do toho dal spoustu práce. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Ještě jedna no věc chci zopakovat opakovat. Vidím tady výhody, nevýhody v upgradeu našeho podvýboru. Minimálně to stojí za diskusy a proto začneme tím, že to projednáme s koordinátory a e, zadáme studii, abychom měli koordinovanou pozici této věci. To je všechno chci připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 16. října dopoledne, pak budeme hlasovat v AFET 12. listopadu a v prosincový Štrasburg doufejme přejme výroční zprávu o CSDP. Pokud souhlasí, budou souhlasit koordinátoři samozřejmě. Děkuji vám. Eh, příští eh, schůzka sede bude 10. 11. října. Um, teď ehm, tedy proběhne společná schůzka s eh, lektory a účastníky 14. na Ehm, CSDP, takže zůstejte, zůstaňte v místnosti, začneme i hned.